Dobře, takže kolegyně, kolegové, začneme hlasování. Nej, máme zde podle pořadu jednání bod 4, soukromý sektor a rozvoj. Na pozměňovací návrhy byly předloženy podle časového harmonogramu. Všechno tedy bylo řádně předloženo, protože máme dnes celou řadu hlasování před námi. Některá jsou dosti komplikovaná. Tak než se skutečně začne hlasovat, tak bych chtěl abychom si vyzkoušeli hlasovací karty a přítomnost, zda je tedy dosaženo kvórum. A proto na začátku si uděláme zkušební hlasování, takže stiskněte prostě libovolné tlačítko. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 41 poslanců, to je skutečně to číslo, které máme ve výboru Všichni teda máte karty sebou, čili jsme nyní připraveni na vlastní hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměn čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, při, zamítnut. Kompromisní návrh 3 teď, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Poslední část pozměňovacího návrhu 20. Můžeme o něm hlasovat jako o doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Také poslední část čísla 23. Můžeme o něm hlasovat jako o doplnění. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 27, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 28, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 33. Teď, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 39, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 5 nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijat. Zamítnut. Opravuje se předseda. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 49. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Pro. Proti zdrželi se, zamítnout Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnout Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnout Kompromisní návrh 6 nyní. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro? Neomlouvá se předseda, odpadá. Takže pozměňovací návrh 58 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Číslo 75 nyní. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. A tím budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pozdě. Tak dobře, zkontrolujeme to znovu. Prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 pro, takže tím je dokument jasně přijat. Srdečně blahopřeji zpravodaj. Tím se dostáváme k bodu pořadu jednání 5, což je stanovisko ke klonování. A nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis k bloku 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže jasně, jasný výsledek. Teď kompromis k bloku 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis k bloku 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 40 odpadá. Pozměňovací návrh 48 také odpadá, takže se dostáváme k číslu 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Dále tady máme úvodní ustanovení. Nejprve pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Omlouvám se, máme zde ústní pozměňovací návrh, který jsem přehlédl. To je pozměňovací návrh ke článku 5. Je to ústní pozměňovací návrh 1. Takže hlasuje, je někdo proti? Hmm, takže budeme hlasovat o něm. Takže kdo je pro ten ústní pozměňovací návrh 1? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? kdo se zdržel, takže je přijat. A teď se teda dostáváme k těm úvodním ustanovením. Nejprve eh, návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Posměňovat, teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď tady máme ústní pozměňovací návrh 4. Je, má někdo námitky? Ne, takže budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. Máme tady dále ústní pozměňovací návrh 2. Má někdo námitky? Nikoliv. Takže budeme hlasovat, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku, takto pozměněném. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. 34 Ja-Stimmen angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Berichterstatterin. Přijato, srdečně blahopřeji zpravodajce. Nyní se dostáváme k hlasování o bodu pořadu jednání číslo šest, což jsou vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU. A nejprve hlasujeme o kompromisním návrhu 2. Kdo je pro kompromisní návrh 2? Proti? zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 58, pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 58, elektronická kontrola. Končím hlasování. Takže je zamítnut. Teď se dostáváme k pozměňování IMCO návrhu číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále tady máme kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 64 pro? Proti? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pos- pozměňovací návrh 7. Imko. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 11 z výboru 9. Kdo je pro? Omlouvám se. Odpada. Odpada protože už byl přijat kompromis 3. Teď se dostáváme ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Nyní posměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Posměňovací návrh 71. Pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Teď se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 76. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 77. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 78. Takže zkontrolujeme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je zamítnut. Pozměňovací návrh 78 teď. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh IMKO 5 jako doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. IMKO 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část teď, kdo je pro, proti, musíme zkontrolovat. Druhou část IMKO 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatá druhá část. Pozměňovací návrh 7 z výboru 9 odpadá. Teď se dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro kompromis 6? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme číslo 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď máme kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 90. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 91 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Teď tady máme DV1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. DV8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 8 pro proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 97, kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat, protože asi všichni nezvedáte ruce. Takže kontrola pozměňovací návrh 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je přijat 22 ku 18. Kompromisní návrh 9 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. IMKO 15 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Tak ještě jednou. Takže IMKO 15, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 15, kdo je, ne, 10 omlouvá se předseda, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme k návrhu IMCO 14. A ne, pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je zamítnut 17 pro 21 proti. Teď 111 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. Imko 14. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. 914 pro. Omlouvám se, ten odpadá. Takže máme tady kvůli kompromisu 10. Takže dostáváme se teď ke kompromisu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování k číslu 117. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 118. Teď kdo je pro? Proti? Tak, kolegyně, kolegové, teď bez elektronického hlasování. Kdo je pro 118? Zvedejte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Teď se dostáváme k kompromisnímu návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď máme kompromisní návrh 121. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 123 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Posměňovací návrh 124, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení, posměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Takže posuňovací návrh 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. IMKO 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 30 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijat. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Pozměňovací návrh 31. 31, kdo je pro? Neschválili jsme 29. Takže pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Imko 2 teď. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 32. Pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 33. Pro? Proti? strželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 34, kde, kde máme ústní pozměňovací návrh. Máte námitky? Není tomu tak. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. IMKO 3, kdo je pro? Proti? strželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 38 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijatá. Druhá část pro, proti, strželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh 40, pro, proti, strželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, asi budeme muset zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Posměňovací návrh 45 pro, proti, strželi se, zamítnut. Posměňovací návrh 47 pro, proti, Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 48 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 49 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 50 pro, proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 51 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, strželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. DV, blok 2, 3, 4, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. DV blok 6, 9 a 10, kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Takže DV blok 6, 9 a 10 zahajují hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Deve blok 12 a 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou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 Euh, monsieur de Marty. Oui, Monsieur de Marty. Good. Liebe Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, tak a přecházíme k další zprávě a jde o TTIP. Janik, prosím. Janik. Monsieur le Président, chers collègues. Pane předsedo, vážení kolegové, já mm, nebudu dlouho hovořit o způsobu, jakým i přes časový harmonogram, který byl stanoven včera ve 12 hodin, na předkládání posměňovacích návrhů a kompromisu. To vlastně naprosto překročili některé frakce, zejména kompromis předsedy. Ale e, zmíním se spíše o pořadí hlasovacího seznamu ohledně kompromisu 50. Kompromis 50, který se týká OISDS, jak víte. Pravidlo si myslím, že v tomto parlamentu je velmi jasné. Začínáme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se, jsou nejvzdálenější od původního textu předložené zpravodajem. A nyní se nacházíme v situaci, která je zcela absurdní kde vlastně se zdá, že ten hlasovací seznam pořadí hlasování pro jednotlivé kompromisní návrhy ohledně padesátky, že v podstatě to bylo zorganizováno proto, aby to, aby to vyhovovalo dnešnímu hlasování a nerespektovalo pravidla. Takže já bych byl pro, aby kompromis 50 předložený EFDD, GUE a zelenými byl podle pravidla, aby se o něm hlasovalo jako o prvním. Děkuji. Um, als uh, jako předseda výboru tím musím Jean-Luc říci, že podle článku 180 jednacího řádu mohu říci, že ty nejvzdálenější od toho původního dokumentu návrhy jsou ty návrhy, o kterých je třeba hlasovat nejdříve. A ty si jistě vzpomíná, že v mém původním textu se hovoří o tom, že ASTS v podstatě není nezbytný u té typu a proto se to velmi blíží tomu návrhu GUE zelených a z toho důvodu jsme se rozhodli, že se on tom bude hlasovat ještě předtím. Jean-Luc. Takže chápu, že ten text navrhovaný předsedou, pravodajem a text ten dnes nejvzdálenější od textu, který eh, navrhl předseda zpravodaj na začátku. Takže požadavek, který teď máme, je, aby první kompromis, který je navržen, měl recall vod, čili o 50A, abychom tedy měli recall vod. Le délai est aussi dépassé depuis A lhuta už je také dlouho překročena. Roll call vote tedy, omlouvám se. I kdyby ta lhůta už byla překročena, jak bylo právě řečeno, tak musím trvat na tom, aby roll call vote byl uplatněn, protože mnoho z těch kompromisů bylo předloženo opravdu teprve dneska, tudíž na ně vůbec nemůžeme reagovat. Ne, eh, dostali jste to vše před 12, ale samozřejmě ještě před tím finálním eh, sestavením toho hlasovacího seznamu. Já to můžu dokázat v tuto chvíli, ale chci říci, že i na takové ty situace máme zcela jasná pravidla, která budeme aplikovat ve chvíli, kdy budeme ho... ve chvíli, kdy eh, se někdo přihlásí o jméne hlasování po uplynutí lhůty, tak eh, a jedna čtvrtina kolegů s tím bude souhlasit, tak je to v pořádku, takže i v tuto chvíli s tím tedy eh, to můžeme aplikovat, tudíž kdo je pro to, abychom v tuto chvíli takovýmto eh, způsobem je jmenovitě hlasovali u 50a. Potřebujeme 11 hlasů, takže prosím. Já jsem chtěla potvrdit, že ten konečný hlasovací eh, seznam jsme dostali v 0048. A nebo se spletl tedy par, parlamentní e, záznam, ale všichni to dostali až 0048, takže po půlnoci. Ne, teď šlo o otázku lhuty předložení e, pozměňovacích návrhů. Ty byly předloženy před 12. hodinou. Bohužel, ale to sestavení toho hlasovacího seznamu, e, to tak dlouho trvalo. I já jsem měl tu čest, že jsem mohl tady v parlamentu sedět až do půl druhé ráno, abych to všechno zorganizoval. Tudíž v tuto chvíli mohu říci, že nastala opravdu výjimečná situace. Ale ještě k tomu návrhu toho jmenovitého hlasování o 50a. Kdo je pro, kdo s tím souhlasí? Das sind zehn. Takže je to deset, deset hlasů, které já vidím nebo jsem nepočítal, tudíž jsme nedosáhli kvóra. Tudíž můžeme si to samozřejmě ještě ověřit elektronicky, prosím. Abstimmung eröffnet. Můžete hlasovat. Abstimmung ist tak, hlasování u konce. A je to jedenáct. Jedenáct. Takže někdo se ještě, někdo ještě jednou zvážil své rozhodnutí a budeme tedy jmenovitě hlasovat. Dobrá. Tudíž bych ještě rád jednou upozornil a upomenul to, že my jsme tady k tomu přistupovali velmi inkluzivně. Měli jsme šest kol vyjednávání se stínovými zpravodaji a tři kola vyjednávání se zpravodaji a zpravodajkyněmi, kteří odevzdali svá stanoviska. Víte, že to bylo vlastně 13 dohromady zpravodajů a zpravodajek, tudíž tuto chvíli jsme op- opravdu diskutovali v rámci opravdu velmi, velmi širokého názorového spektra a jak předtím, tak i v tuto chvíli jsem přesvědčen, že jsme se opravdu snažili zapracovat do tohoto dokumentu ten největší možný počet eh, názorů a to samozřejmě vše s cílem vyslat zcela jasný signál našim vyjednávacím partnerům, stejně tak jako našim partnerům na druhé straně Atlantiku. Tudíž mohu říci, že šlo o velmi intenzivní, inkluzivní, ale zároveň i velmi transparentní proces, o kterém v tuto chvíli dnes budete hlasovat. Máme tady sedm část dílčích hlasovacích seznamů a začínáme tak jako obvykle s odstavci a tudíž tady po, ze začátku budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přicházíme k pozměňovacímu návrhu 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Takže zamítnuto 252, 253, kdo pro, proti, zdrželi se 254, pro, proti, zdrželi se zamítnuto a jsme u kompromisního návrhu 14. Kdo je pro tento kompromisní návrh? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A přecházíme 268, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, při... zamítnuto. 270, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A přecházíme k kompromisnímu návrhu číslo 15, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme k 278 návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u kompromisního návrhu 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A dostáváme se eh, k číslu 16b, kompromisní návrh 16b, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se k 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A jsme, jsme u kompromisního návrhu 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Tak ještě ověříme si to elektronicky elektronicky 291. Takže hlasujeme. Hlasování je u konce, ne? Stop, stop, stop. Máme tady 42 hlasů dohromady, to není možné. A ne, ne, omlouvám se, ne, v pořádku, je to 1,40, takže zamítnu to. 294 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jsme u 298, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u 300, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A dostávám se k druhému hlasovacímu seznamu. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A návrh 17 pozměňovací. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u 312. Ne, omlouvám se, ne u 310. Opravuje se pan předseda 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak, ověříme si to. 310, prosím. Hlasování bylo započato, je u konce, zamítnuto a teď pozměňovací návrh 312, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 315. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A kompromisní návrh číslo 18. Takže kompromisní pozměňovací návrh číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Poté jsme u čísla 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A dostáváme se k 329. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A jsme u 330. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 332. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto a kompromisní pozměňovací návrh číslo 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u pozměňovacího návrhu 338. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. A kompromisní pozměňovací návrh číslo 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 346 zamítnout, 347, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 351 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní pozměňovací návrh číslo 20, kdo je pro, kdo je proti, tak to si ještě ověříme elektronicky. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Nebo ne, hlasujeme elektronicky, opravdu se pan předseda. Hlasování je u konce. Přijato. A tím padá kompromisní pozměňovací návrh číslo 20b. A přecházíme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato? A jsme u 381. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 384 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 386 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 22. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se, přijato. A dostáváme se ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 23b. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti? Kdo je proti? Ne, vy jste proti? Tak já se ještě jednou zeptám, kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Takže s velkou, opravdu s velmi velkou většinou přijato. Velmi dobře. A dostáváme se ke, ke 421, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 423 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, 424 zamítnuto. 425 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 426 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 24, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 24b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřista třicet sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 440 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 441 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 442 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 25. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 455, anebo radši 1b, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hovoříme, či hlasujeme o 455C. Hlasování je u konce přijato. 456 ve dvou částích. První část, kdo je pro? Kd... Ne, proti jsem chtěl říct, říká pan předseda. Zdrželi se, tak to si taky ověříme elektronicky. Takže první část hlasujeme o první části 456, hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Přijato. A druhá část, tak ta padá. 26. kompromisní pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se ke 466, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u kompromisního pozměňovacího návrhu 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? A jednomyslně přijato. Výborně. Tak, co, co se děje? Co je špatně? Dobrá, 482, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. 483, kde pro? Proti? Zdrželi se? to. 485, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. Pozměňovací kompromisní návrh číslo 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A pozměňovací kompromisní návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A FED 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Poté se dostáváme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 510. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se, prosím. 510 to byla tak chcete to ověřit dobře, tak hlasujeme elektronicky, hlasujeme o 510. Tak, hlasování je u konce. A přijato. Přijato, teď já přece věřím svým vlastním očím. 512, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 514, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Tady to padá. A jsme u pozměňovacího kompromisního návrhu číslo 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u 528. Tady má, to máme opět rozdělené, takže první část, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato. Takže 528 druhá část ještě ověřujeme elektronicky, prosím hlasujte. Hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. A dostáváme se k 536, také dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. A jsme u v tuto chvíli u hlasovacího seznamu číslo 3. 539, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 540, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 32, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 562, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 563, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 564, kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, já jsem si myslel, že přijato, ale ověříme to. Takže 564 hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 566, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se, říká pan předseda. 569 to je doplnění, můžeme o tom hlasovat, takže kdo je pro? Kdo je pro 269, říká pan předseda. Opravuje se. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jsme u 576. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pětset osmdesát. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 581 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 583 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 584, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 585, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 586 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 587 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dostáváme se k pozměňovacímu kompromisnímu návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A jsme u 599. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 600. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 601. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 609, kdo je pro, je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 36, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Šestset sedmnáct. Tak, ten se podobá jedničce C libe. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 618 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A dostáváme se ke čtvrtému hlasovacímu seznamu. 620, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 621 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 37 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 628 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 629 pro. Proti. Zdrželi se. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale ano. Ne, tak, tak se to ověříme. 629 eh, elektronické, já si myslím, že to bylo zamítnuto. Takže hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Hmm, vidíte? Kompromisní pozměňovací návrh číslo 38a. Chcete předkladatele něco k tomu říci? Also ich dachte, da... Já jsem si myslel, že jste to chtěli ještě uvést. No. Eh, also ich sehe hier als Antrag... Vidím, že tady je EPP, ECR, ALDE. Ne. Promiňte v našem seznamu je to v pořádku. Já se omlouvám, pokud došlo k nějakému komunikačnímu nedorozumění, tak je mi to líto. Tady se EPP z tohoto kompromisního návrhu stáhlo. Já se omlouvám, pokud jste tuto informaci neobdrželi, ale my jsme to opravdu řádně sdělili. Takže dobře, 38 a e, tak u toho máme jenom EKR a ALDE, EPP se stáhlo. E, Marítě, ty kýváš hlavou, že ne? Um, um, Omlouvám se, pane předsedo, já si myslím, že je to součástí toho širšího zmatku. My to můžeme ohlasovat, ale myslím, že ta rovnováha vypadá teď tak, že tu máme 38 takže my to podpoříme. Každopádně já jsem to stáhla i ze svého seznamu. Budeme o tom hlasovat? Tak, hlasujeme o 38a. Kdo je pro? Takže 38a, to je to, o čem hlasujeme. 38a, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 38. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, tak to si ještě ověříme elektronicky. 38, eh, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasujte. Tak, hlasování je u konce. Přijato. A jsme u 642. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 644 padá. A jsme o kompromisním pozměňovacím návrhu 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u čísla 657. Kdo je pro? Ne. A? Maritě, prosím. Já bych chtěla požádat o technickou eh, kontrolu, protože 644 podle eh, kolegyně měl odpadnout, pokud bylo 642 odpadnuté. Ale eh, tak si myslím, že jsme o tom měli hlasovat, protože to vlastně bylo zamítnuto. Ano. Ano, máte pravdu. 642 bylo zamítnuto, takže musíme hlasovat o 644. Takže 644, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. 643, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. 645, kde pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme to? 645. Tak, hlasujeme elektronicky, chcete? Ty jsi chtěla ověřit 643. Uh. No tak to prostě budeme všechno ověřovat. Takže 643. 643. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Tak a teď se dostáváme 645 elektronické hlasování, 645, hlasujte. Hlasování je u konce. No, vidíte, zamítnuto 646, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromisní pozměňovací návrh číslo 40, kde pro, eh, o tom jsme už přeci hlasovali, No já jsem si myslela, že se třeba něco změní. Takže ještě čtyřicítka jednou, takže čtyřicítka kde pro, kde proti. Zdrželi se přijato. A teď se dostáváme 657, kde pro, kde proti. Zdrželi se zamítnuto. A kompromisní pozměňovací návrh číslo 41, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se Přijato. 665, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 42 a tady došlo vlastně ke sloučení s bývalým 42B. Kdo je pro? Proti? Jeden hlas proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se k 677. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 679 padá. A jsme u kompromisního návrhu 43. Pro, proti? Zdrželi se. Přijato. A jsme u čísla 693 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 678 padá. 694. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 700. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 701. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Šestset devadesát pět. Můžeme o tom hlasovat jako o doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 708, kdo je pro, kdo je proti, tak to si ověříme elektronicky, takže 708, 708 hlasujte. Hlasování u konce. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 716. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 717 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 718 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Přijato. 729, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 730, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis pozměňovací návrh 48, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 748, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 50a Aha, takže tady budeme mít roll call. Takže hlasujeme. Hlasování je u konce. Takže 29 pero, takže přijato. A tím odpadá velmi mnoho pozměňovacích návrhů. A dostáváme se ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u 807. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 808 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 810 pro. Proti. Tak, elektronicky ověříme. 810. 810 hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. 811. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se přijato. 813, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 51b, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k dalšímu hlasovacímu seznamu číslo 5, ale ještě předtím ale já jsem tady jednu věc přehlídl, to ještě musíme dokončit. Yep, ex- já se omlouvám. Tady jsme měli omylem dva různé seznamy, musíme to opravit. Takže jeden pozměňovací návrh se mi vytratil. A to nesmíme samozřejmě eh, Eh, dopustit, protože je to také návrh socialistů. 803. 803, o tom ještě musíme hlasovat? Ne, tak ten bude stažen. Takže tady jsou k tomu různá stanoviska. Víte co, prostě to odhlasujeme. Takže 8, 803, kdo je pro, kdo je pro 803, kdo je proti, Zdrželi se? Zamítnuto. A poté jsme přehledli ještě jednu věc. 814 od pana Prusta. Kdo je pro? 814. 8, 1, 4. Tak, ještě jednou. Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme Ještě 816, kdo je pro? Chtějí, chtějí, chtějí. Takže pan Prust jako předkladatel chce, abychom elektronicky hlasovali o 814, takže hlasujeme o 814, 814 hlasujeme elektronicky. Tak, hlasování je u konce. Zamítnuto. A jsme u 816. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď už se opravdu dostáváme k dalšímu hlasovacímu seznamu číslo 5. Tady máme nejprve pozměňovací návrh 823. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Posměňovací návrh, kompromisní návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jednomyslně také. Výborně. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 845. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 846 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 848 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď se dostáváme k číslu 847. Kdo je pro? Pro 847. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat, takže číslo 847 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. 851, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 54 pro? Proti? Proti? A zdrželi se? Takže přijat. Jas, jasně, s několika málo zdrženími se. Teď se dostáváme k číslu ke kompromisnímu návrhu 55, lépe řečeno 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme k číslu 863, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh kompromisní návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme k číslu 871. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 875. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 876. Pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 877. Pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 878 pro, proti, strželi se, zamítnut. 879 pro, proti, strželi se, zamítnut. Teď je tady návrh, abychom hlasovali en bloc. Souhlasí s tím navrhov... ne, navrhovatel nesouhlasí a ostatní také ne. Dobře, takže 882, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 883 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 884 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 885 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 886 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 887 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 888 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnout 889 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 890 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 891 pro, proti, strželi se, zamítnut 892 pro, proti, strželi se, zamítnut 893 pro, proti, strželi se, zamítnut 894 pro, proti, strželi se, zamítnut 895 pro, proti, strželi se, zamítnut 896 pro, proti, strželi se, zamítnut. 897 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 898 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Takže tím se dostáváme k hlasovacímu seznamu 6. Kolegové, to jsou stanoviska výboru, jak bylo řečeno na začátku, protože vlastně co mož snažili jsme se zapracovat co možná nejvíce částí i do kompromisu. Hlasovali jsme o kompromisech a proto odpadá také mnoho bodů. U některých kompromisních návrhů je vlastně poukázáno explicitně na to, že vlastně musíme hlasovat o jednotlivých doplněních, takže proto zde máme tento hlasovací seznam a tak budeme postupovat. Nejprve je tady e, z výboru AFET číslo 1, první část toho článku 1a z AFETu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část odpadá. Ano, ta, aha. Ano, odpadá. Ano, říkám protože kompromisní návrh 13 byl přijat. Ano, takže se dostáváme DV5. Jde vlastně nad oblast působnosti. Navrhuji, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnut. Teď se dostáváme k Econ I. O tom jsme diskutovali v rámci našich rozhovorů, že to je jako doplnění k 24b, čili kdo je pro Econ I, kdo je proti. Musíme to zkontrolovat, takže hla- zahajuji hlasování o Econ I. Končím hlasování. Je zamítnut. Takže se dostáváme k Ample 3. Také tady musíme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Te, takže teď se dostáváme k posledním části Ample 6, kde musíme o tom hlasovat, jakožto doplnění ke kompromisnímu návrhu 38. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že byl přijat, ale zkontrolujeme raději, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm. No, není přijat. Tím se dostáváme k M plus 7. Kdo je pro? Proti? strželi se? Zamítnut. Dále se dostáváme k envy. Ne, tak envy 1. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnout. Envy 2 pro? Proti? Strželi se zamítnout. Envy 3 pro? Proti? Strželi se zamítnout. Envy 4 pro? Ještě jednou NV4 pro, proti, Strželi se zamítnut. NV5 pro, proti, Strželi se zamítnut. NV6 pro, proti, Strželi se zamítnut. NV7 pro, proti, Strželi se zamítnut. NV8 pro, proti, Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. Takže NV8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 k 23 zamítnuto. Tím se dostáváme k NV9. Kdo je pro? Proti? Také to musíme zkontrolovat. NV9, tedy elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Teď se dostáváme k NV10 pro, proti, Strželi se, zamítnut. NV11 pro, proti, Strželi se, zamítnut. Teď se dostáváme k Envy Recital B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Envy Recital C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Envy Recital E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Envy F. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. H. pro,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 proti, zdrželi se, zamítnut. V pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Dvojité V pro, proti, zdrželi se, zamítnut. X pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Y pro, proti, zdrželi se, zamítnout Z pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AA pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AB pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AC pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AD pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AE pro, proti, zdrželi se zamítnout. F pro, proti, zdrželi se zamítnout. G pro, proti, z... nikdo není proti? Ještě jednou, A G pro, proti, zdrželi se zamítnout. H pro, proti, zdrželi se zamítnout. I pro, A I pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. k pro, proti, zdrželi se, zamítnut. l pro, proti, zdrželi se, zamítnut. m pro, proti, zdrželi se, zamítnut. n pro, proti, zdrželi se, zamítnout. nv 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Teď se dostáváme k NV 4. Tam se vedla diskuse, jestli to máme považovat za doplnění k pozměňovacímu návrhu 32 kompromisnímu a je tedy možnost také hlasovat odděleně po částech. Takže druhá část NV4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete zkontrolovat NV4 druhá část? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Takže teď to stejné vlastně platí pro Envy 5, druhá část. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijata. Envy 7 teď. To by mělo být doplnění ke kompromisnímu návrhu 33. Kdo je pro tuto část, druhou část Envy 7? Kdo je pro? Proti? tak zkontrolujeme. Myslím si, že je to zamítnuto. Takže Envy 7, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Říká mi tady Alberto a je to zamítnuto. Teď se dostáváme k Nv 8, jakožto doplnění ke kompromisnímu návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnuta. Teď Nv 10, jakožto doplnění k... Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme k NV13. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. NV13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je přijat. Takže teď se dostáváme k ITRE. ITRE 3. Kdo je pro ITRE 3? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme k ITRE 6. To může být považováno za doplnění, doplnění ke kompromisnímu návrhu. Ano, prosím. Já se omlouvám, tam je napsáno, že ta následující část bude hlasována odděleně. Která část to přesně bude? Můžete nám ji přečíst? O čem vlastně budeme hlasovat? Tady to není úplně jasně uvedeno v hlasovacím seznamu. To by mělo být v vašem hlasovacím seznamu. Ne, tam to není. Tam se píše jenom ta následující část, že se bude hlasovat žádá komisi, aby začlenila bilaterální zabezpečovací klauzuly eh, v energetickém sektoru EU, včetně chemických látek, surovin, železářských průmyslů, eh, s patřičnými opatřeními, aby byly zajištěny stávající celní eh, tarify a patřičná přechodné období po té době, až vstoupí v platnost té typ a bude tam eh, povinná revizní doložka. Mně to zní docela eh, srozumitelně. ITRE 6. Takže ITRE 6, ta druhá část, kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. ITRE 6, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Teď se dostáváme k ITRE 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. A ITRE 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Dále se dostáváme k IMCO. IMCO EI ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, pro zdrželi, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme k Agri. Recital A, kdo je pro? Proti? Strželi se, zamítnuto. Agri C, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. Agri C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijato. 21 ku 20. Dále se dostáváme k Agri F. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijato. Teď Agri Recital I. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Agri M, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme k Agri R, jestli to dobře chápu. Ne, L. Aha. Odpadá. Dobře, takže budeme hlasovat o L, protože pozměňovací návrhy 3 C2 jsme neodhlasovali, takže kdo je pro Agri L? Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Teď kompromisní návrh 18 je přijat, tak se dostáváme k Agri R. Kdo je pro Agri R? Proti zdrželi se, zamítnut. Teď se dostáváme k agri U, ale já se domnívám, že odpadá, protože jsme měli podobný návrh z Envy, který jsme schválili, a to Envy 13. Ano, je to tak. Takže se dostáváme k kult. Nejprve Recital F. Kdo je pro? Recital F od Kult. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď tady máme Kult E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Takže Kult E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Teď se dostáváme ke kult F, první část. Kdo je pro? Zkontrolujeme také. Zahajuji hlasování o kult F, první díl, eh, první část. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď druhá, druhá část, kult F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Kult G teď, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že je přijat, ale zkontrolujeme. Takže kult G, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat kult H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme k Jury. Jurice, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Jury N, kdo je pro? Zdrže, eh, proti? Zdrželi se? Přijat. Teď Jury Q odpadá. Nebo ne? Ano, odpadá. Ano. <laughs> Takže se dostáváme k Libe. A to Libe 3. Kdo je pro? Proti? strželi se? zamítnout. Chcete zkontrolovat? Dobře. Libe si tež 3. Hlasu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Libe, recital A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Teď eh, Libe C, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Libe. A, chcete zkontrolovat? Ne, takže musíme hlasovat o libe A. Takže libe A. Kdo je pro libe A? Kdo je proti? Strželi se přijato. A teď tady máme otázka 16, 617 návrh byl přijat. Já si myslím, že ne takže musíme hlasovat o libe malé c. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme k AFKO. AFKO Recital A. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Dále AFKO E6. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. AFKO Avko E8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme k pety na výboru. A to máme tady dva, si tež dva pety. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pety čtyři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Asi zkontrolujeme, ano. Takže čtyři od odůvodnění, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnuto. Teď pět. Citation, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Recital G, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A teď tady máme pety 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tak teď se dostáváme k poslednímu hlasovacímu seznamu. Tady Jde o úvodní ustanovení, kompromisní návrh 3, kdo je pro? Já omlouvá se předseda. Pozměňovací návrh 34 nejprve. Kdo je pro 34? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 3 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Z- Přijat. Pozměňovací návrh 50 pro? Proti? zdrželi se, musíme, přesko, eh, musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 50. Končím hlasování. Je přijat 22 k 19. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme, dobře, tak 60 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijata. Dále se dostáváme k číslu 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 62 pro, proti, zdrž... ještě jednou, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnut teď 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Až 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 68 pro, zdrželi se zamítnout. 79 pro, proti, zdrželi se. Promiňte, to bylo 76 předtím. Chtěl bych upozornit na 78. Ten je označen jako stažený. Ten, já jsem ho ale nestáhl a hovoří o regulačních nákladech a zátěži v Evropské unii a chci, aby se to hlasovalo. Můj pozměňovací návrh byl stažen. A to je velice důležitý pozměňovací návrh. Já teď nevím, jestli tam je. Byl tedy zamítnut eh, každý poslanec výboru má právo předložit ústní pozměňovací návrh v patřičný čas. Pokud pan Valesa si přeje mít toto jako ústní pozměňovací návrh, má toto právo. Pokud tu nebude odpor vyjádřený alespoň třemi osobami. Eh, takže může toto předložit jako ústní pozměňovací návrh a může požádat výbor, eh, aby se vyjádřil, zda je tu opozice vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Není tedy žádný odpor, takže hlasujeme o 78. Jako o ústním pozměňovacím návrhu pana Valenci. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Teď se dostáváme k 79. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 80 pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 93. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme. Tak 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a, a je zamítnut. Takže 94 pro, proti, strželi se zamítnut. 95 pro, proti, strželi se zamítnout. Kompromisní návrh 6 pro, proti, strželi se přijat. 102 pro, proti, ještě jednou. 102 pro, proti. Teda. A zdrželi se zamítnout. 103 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. 104 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis 7 pro, proti. Zdrželi se Přijat. Teď se dostáváme k číslu 124 pro, proti, strželi se zamítnout, 125 pro, proti, strželi se zamítnout, 127 pro, proti, strželi se zamítnout, 128 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 8 pro, proti. Tak ještě jednou, kompromis 8 pro, proti, strželi se, přijat. Takže pozměňovací návrh 150 pro. It's, it's ejected, so it's false. Okay. Je zamítnut, takže odpadá, takže 151 pro, proti, strželi se zamítnu 152 pro, proti, strželi se zamítnu 153 pro, proti, strželi se zamítnu 154 pro, proti, zdrželi se zamítnout kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme k číslu 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 175 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 176 pro? proti, zdrželi se zamítnout 177 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď kompromisní návrh 10b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 190 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 191 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 193 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 194 pro? Proti? zdrželi se zamítnout kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 207 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 208 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 209 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítno 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnut Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, zpřijat 221 pro, proti, zdrželi se zamítnout 222 pro, proti, zdrželi se zamítnout 225 pro, proti, zdrželi se zamítnout 227 pro, proti, musíme zkontrolovat. Takže 220 je to identické s 229, takže hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Teď se dostáváme k číslu 228. Ano, 228. Kdo je pro? Hmm. Asi ne. Ano, 228 odpadá. Správně, takže se dostáváme k 223. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 226 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 230 pro. Proti zdrželi se, zamítno 224 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 231 pro, proti, musíme zkontrolovat, takže 231 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. 232 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ta druhá část pr- odpadá. Ne? Chcete zkontrolovat? Takže první část 232. Elektronická kontrola. Zahajují hlasování. Končím hlasování. Je přijata. A druhá část. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Teď se dostáváme k 200. Chcete zkontrolovat? Takže druhá část 232. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnout a neneschváleno. Protože šlo o oddělené hlasování, tak je přijat. Aha, takže není to normální hlasování, ale je to split vote, hlasování po částech a takže tady vlastně je to přijato, když je stejný počet hlasů. Zmatek při hlasování. Also, noch einmal. Zwei... Takže ještě jednou. Druhá část pozměňovacího návrhu 232, 232. Tady jde o to, aby jsme řekli, s kým tedy budeme diskutovat a kdo je kompetentní, proto je, takže tam se hlasuje o vynětí těch slov European Council. Takže kdo souhlasí z těch s tou druhou částí. Čili když hlasujete s European Council, tak plus a když bez European Council, tak minus. Takže kdo chce, aby Evropská rada byla ponechána? Hlasujeme elektronicky. Kdo chce, aby byla ponechána tam ty slova, tak hlasuje plus a kdo nechce, tak hlasuje minus. A teď končíme hlasování. A je to zamítnuto. Takže se dostáváme k číslu 233. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 234 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 235 pro? Hmm, někdo se chce vyjádřit? Chcete kontrolu? Tak 234, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je zamítnut. 235 pro, proti, strželi se, zamítnut. Jedna teď citation, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, chcete zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 2, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Teď tři pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme také trojku, zahajuji hlasování, končím hlasování, je zamítnut. Teď máme pět, čtyřku, pardon, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Šest pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne? Jo, jo, myslím. A teď se dostáváme ke kompromisu jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 23 a 24 stejné pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 27, 28, 29, identické, kdo je pro, proti, zkontrolujeme, zahajují hlasování. Končím hlasování. Jsou přijaty. Dvacet, eh, 32, pardon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 33 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 ke 13 je to přijat do zpráva, takže děkuji vám za aktivní účast. A tím končím dnešní schůzi. Děkuji, nashledanou.